Dámy a pánové, dobré odpoledne všem. Vítejte v tomto novém petičním výboru na ustavující schůzi tohoto parlamentního výboru. Rád bych zahájil tuto schůzi tím, že bych se představil, jmenuji se Carlos Iturgay, jsem z EPP, ze španělské delegace a mám tu čest předsedat tomuto výboru ne kvůli tomu, že jsem nejstarší z tohoto výboru, ale protože pravidla se mění a sekretariát mě požádal abych se ujal tohoto předsednictví, protože jsem byl místopředsedou toho minulého výboru. Máme zde mnohem starší členy, mnohem kvalifikovanější, například eh, pan Kasman, který to dělal velmi dobře v uplynulých letech a Určitě by to zvládl lépe než já, ale samozřejmě jsem to přijal s potěšením, že mám teď eh, toto přechodné předsednictví. Zahájíme volbu předsedkyně a předsedu. Na předsedkyni tohoto výboru zde máme jednu kandidátku. Je to paní Macony z EPP. Je zde ještě někdo, kdo chce předložit svou kandidaturu, tak to musí říci teď. Ne, nikdo. Takže pokud souhlasíte, pokud souhlasí všichni kolegové, tak to uděláme aklamaci, aniž bychom hlasovali, protože zde jen jedna kandidátka, takže kdo je pro? Vidíte, paní Macony, že nemusíme ani hlasovat pro, protože ten aplaus byl opravdu vypovídající. Já bych velmi ráda poděkovala všem z vás za to zvolení aklamací. Na jehož základě jsem byla zvolena předsedkyní. Doufám, že budu vykonávat tuto roli s tím, že splním očekávání všech z vás, také v zájmu kontinuity, v návaznosti na předcházející předsednictvo tohoto výboru. A teď rychle přistoupíme k úkolům, které před námi stojí. Toto je ústavující schůze, takže se budeme snažit být co nejstručnější. Takže přistoupíme k dalším úkolům. Chce někdo pokud se nikdo nechce vyjádřit, ale vidím, že je zde už jedna žádost o slovo, takže než eh, budeme hlasovat o prvním místopředsedovi, tak dám slovo panu Kašmenovi. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, jsem se chtěl přihlásit k dalšímu bodu, čili až se k němu dostaneme, tak se ujmu slova. Děkuji. Allora, anche per... prvního místopředsedu je zde také pouze jedna kandidatura, a to paní Paleadery. Proto navrhuji, abychom ji také zvolili aklamací, aniž bychom zahajovali hlasování. Uh, paní předsedkyně, nejprve bych vám chtěl poblahopřát a chci jenom říci, že vzhledem k tomu, že paní Piadeli tady není, ale ano, vy jste tady, paní. Právě jsem chtěl říci, že přijímá nominaci, ale nepochybně to dokáže říci sama. A pravděpodobně to dokonce řekne řecky. Congratulazioni per la elezione. Blahopřeji vám ke zvolení a zvu nově zvolenou první místo předsedkyni sem k nám. Na druhého místo předsedu zde máme také jen jednoho kandidáta a to je kandidáta pana Majera. Navrhuji stejnou metodu hlasování nebo volby a sice aklamací. Gratulace. Blahopřeji také panu Majerovi k jeho zvolení. Třetí místo předseda pan Iturgais. Promiňte mi za výslovnost, která není zrovna správná. Ultima Poslední hlasování o čtvrté místo předsedovi se jediný kandidát. Ještě jednou gratuluji všem zvoleným místopředsedům a děkuji členům výboru. Tím jsme uzavřeli ustavující aktivity tohoto výboru a já se teď zeptám, zda se někdo chce vyjádřit. Prosím, je zde jedna žádost od slo- o slovo od paní Hauken. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Hlásila jsem se o slovo v bodu různé a mám dvě věci. Jedna se týká názvu tohoto výboru. V předchozím volebním období jsme se rozhodli, že by ten výbor měl být jasně pojmenován, že by to bylo být pro petice občanů, aby bylo vidět, co děláme. V některých jazycích není název eh, srozumitelný. Například v Dánsku tomu dánsky nikdo neporozumí. A já jsem vypadala trošku směšně eh, při volební kampani, protože jsem byla členkou výboru s absurdním jménem a musela jsem to vždycky překládat jako výbor pro petice občanů, abych vysvětlila, co vlastně děláme. Vzhledem k tomu, že toto je výbor, který se obrací k občanům, měl by také mít pro občany srozumitelný název. Takže myslím, že bychom se mohli dotázat Byra, zda by souhlasili s tím, abychom se nazývali výbor výbor pro petice občanů. Doufám, že to všichni podpoří. Teď můj druhý návrh. Totiž přeji si, abychom co nejdříve eh, pozvali představitele švédského předsednictví, aby se s námi sešli. A měla by to být paní Cecilia Malmström, která by se měla přijít Ona sama byla členkou toho výboru, by teď je ministriní pro evropské záležitosti. Jistě by to byla dobrá schůzka a umožnila by nám zlepšit spolupráci s radou. To by nepochybně nám do značné míry pomohlo. Tedy já navrhuji, abychom sem eh, paní Cecílii Mamsrom pozvali co nejdříve, jakožto představitelku švédského předsednictví. Děkuji. Ano. Já vám blahopřeji, paní předsedkyně, ale myslím si, že všechny tyto body musí být nejdříve řešeny na schůzi frakce, na schůzi koordinátorů a na předsednictvu, a ne tady. A také samozřejmě očekáváme vaše stanovisko. To je vše, co jsem vám chtěla říci, takže hodně štěstí, paní předsedkyně. Øh, nyní otázka pozvání švédského předsednictví, na to můžeme pochopitelně počkat, ale bylo by dobré, abychom to řešili už nyní. Eh, dále je to jméno tohoto výboru. Už to bylo rozhodnuto dříve parlamentem. Takže když pracujeme na naší webové stránce, když uvádíme, co děláme, tak je důležité, abychom měli také dobrou prezentaci, protože jsme důležitý výbor. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že to vidím úplně naopak k tomu, co jsme teď slyšeli. Myslím si, že pokud jde o švédské předsednictví, máme zde příležitost zavést novou kulturu do tohoto výboru. Myslím si, že eh, by v tomto výboru nemělo být vždycky předsednictví rady, ale pokud se petice týkají jednotlivých členských států, myslím si, že zástupci rady by měli být v tomto výboru častěji. častěji. To je poselství, které eh, chce určitě eh, vysílat nové předsednictvo tohoto výboru i koordinátoři. Pokud jde o jméno, petice a pochází z latiny, toto slovo pochází z latiny a Němci a mají a Němci většinou používají spíše slovo ombudsman, ale přesto se v Němčině pro tento výbor používá slovo a petice. A myslím si, že kdybychom přidali k názvu našeho výboru ještě petice občanů, a myslím si, že by to příliš nepomohlo. Z tohoto důvodu um, si myslím, že by předsednictvo mělo předložit návrh, jak v tomto směru pokračovat. Nevím, jestli vy příští týden a budete ještě a v práci, ale myslím si, že by bylo velice dobré, abychom a řešili petice, které už dlouhou dobu čekají na vyřešení. Je nutné, aby tyto staré petice byly pokud možno co nejrychleji vyřešeny. Je třeba podívat se na to, jak je možné urychlit řešení některých petic. Existují také některé jiné petice, mám na mysli jednu konkrétní. A v rámci této petice je nutné a podívat se na eh, dané místo, kde došlo k poškození. A bylo by dobré, pokud bychom na toto místo mohli jet už eh, ve září, abychom eh, zjistili skutečnosti. A pokud to neuděláme co nejrychleji, poté nebude už možné zjistit eh, dané skutečnosti, dané škody na místě a eh, tato petice eh, už bude opodstatněná, takže bychom měli pokračovat co nejrychleji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom říci, že je skvělé, že předsednictvu se nám podařilo také vyvážit správně počet mužů a žen. Já vím, že Stručnost eh, je otázka důvtipu. Je důležité, abychom odvedli dobrou práci. Takže dva návrhy, které jsme vám předložili, to je pozvání švédského předsednictví a také otázka změny jména Tady bychom to neměli uspěchat. Většinou souhlasím s paní Auken, ale neměli bychom to uspěchat. Měli bychom se obrátit na koordinátory, aby eh, to domluvili s předsednictvem a aby se to dohodlo na našem příštím zasedání. To je můj návrh, protože jinak bychom tady neustále mluvili o tom dokola. Sí, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. I já blahopřeji jak předsedkyni, tak i všem místopředsedům nově zvoleným. V tomto výboru je opravdu úžasné, že zde máme alespoň nebo nejméně čtyři místopředsedy parlamentu. Ale chci říct si paní Auken, že o jménu výboru nerozhoduje ten výbor sám o sobě. Tohle není žádný sovět, kde my se prostě rozhodneme Musí se předložit návrh, pokud paní Auken chce změnit jméno nebo navrhnout jméno, tak je zde postup, který se musí sledovat. Pokud ona chce zahájit tento postup, tak eh, samozřejmě může, ale ne výbor sám o sobě, může rozhodnout o svém názvu. To jako kdyby například výbor pro ústavní záležitosti nebo pro zahraniční věci se najednou rozhodl, že si změní svoje jméno. Ne, tyto výbory jsou součástí institucionality a jo, klidně můžete zahájit tento postup, abyste navrhli jiný název, ale v žádném případě to není práce tohoto výboru a ne rozhodně tohoto zasedání. Podporuji pana Kašmana, abychom to odložili, ale chtěla bych poblahopřát ke znovu zložení. Bylo to ale rozhodnuto v této skupině, bylo to rozhodnuto bývalým parlamentem a není to jenom něco nového, podivného. Je tady celá řada nedorozumění. Neměli bychom takto odcházet. Měli bychom odložit toto rozhodnutí. Je to velké rozhodnutí a pro některé z nás to může být užitečné. Dobře, už to bylo jasné. Jen pár slov od mého místopředsedy, který má zkušenosti. Paní předsedkyně, jak už jsme si vyslechli od všech kolegů, a navíc dnes na pořadu jednání tento bod nebyl, který zde byl zmíněn. Přesně tak, jak říkala paní Gruny. Na příští schůzi, na schůzi koordinátorů o tom budeme moci hovořit, protože dnes eh, jsme se sešli proto, abychom eh, ustavili tento výbor a budeme mít eh, spoustu času. Uvidíme se, paní Auken, opravdu velmi často a budeme moci hovořit o tom, o čem chcete vy. Souhlasím s místopředsedou. Já bych to navrhla takto. Už jsme naplánovali schůzi koordinátorů na 26. srpna, abychom eh, připravili první zasedání tohoto výboru, který se bude konat 1. Eh, září. Myslím si, že na tomto fóru bude vhodnější diskutovat také o návrzích, které byly předneseny dnes. Je možné řešit také téma změny názvu výboru, pokud to může být skutečně užitečné k tomu, abychom zajistili větší účast občanů, větší zapojení občanů do prací tohoto výboru. Pokud jde o vztahům, o vztahy k radě, tak přizvání zástupců švédského předsednictví je v každém případě zajímavá myšlenka, ale Samozřejmě po celou dobu půjde o to, abychom spolupracovali s ostatními evropskými institucemi, aby se zkrátily lhuty, kde jsou, ve kterých jsou posuzovány stížnosti a petice občanů. Takže bez spěchu, jak říkal kolega ve svém vystoupení, ale společným způsobem a pomocí koordinátorů, kteří tímto způsobem splní svou roli. Myslím, že tímto jsme vyčerpali naši dnešní práci a děkuji všem zúčastněným a ještě jednou blahopřeji všem členům předsednictva ke zvolení a uvidíme se na konci srpna. Děkuji.